Good morning, ladies and gentlemen. Good. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Nikdo mě neslyší. Asi mi nefunguje mikrofon. Uh, do you hear me? Nothing. Nothing. No, no, yeah? Yeah. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Eh, dobré dopoledne, dámy a pánové. Chtěl bych vás požádat, abyste se usadili, eh, abyste ukončili eh, své úžasné diskuze a abychom tedy začali hlasovat. Nejprve schválíme náš program. Vítám vás do naší dřívější místnosti číslo 50, tady jsme v minulosti strávili mnoho času během eh, dřívějšího volebního období. Schválíme tedy náš pořad jednání, máme to ve složce eh, a pokud nemáte žádné připomínky, můžeme eh, pořad jednání schválit beze změny. Myslím si, že je tomu tak, cítím, že je tomu tak. Slyšíte mě lépe? Nikdo nereaguje. A teď? Je to lepší? Slyšíte mě lépe? Ne, nic. It's okay. Maybe maybe you should move here. Okay. Not easy. Yeah. Uh, now it's better. Eh, nyní mě slyšíte lépe? Nefunguje to.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 Eh, máme tady pořád jednání. Já si myslím, že to stále nefunguje, ale funguje to. Má někdo nějaké připomínky proti pořadu jednání? Nikdo nemá eh, nic proti pořadu jednání, takže já mám pouze jednoduché oznámení. Chtěl bych vás informovat o tom, že na eh, počátku odpoledního zasedání ve tři hodiny budeme nebo vyslechneme stručné informace o dvou důležitých věcech. Ehm, jednak AFED ITRE konference o výzkumu, inovacích a spolupráci se sousedními zeměmi 31. března 2015. Paní Patricia Toja, naše místo předsedkyně, byla přítomna společně se mnou a probrali jsme tam celou řadu důležitých témat a rádi bychom vás stručně poinformovali o tomto eh, zasedání ve tři hodiny. A dále bychom vás chtěli poinformovat o prvním setkání pracovní skupiny o digitální unii z 26. března 2015. To Bylo to velmi uh, úspěšné setkání naší pracovní skupiny. Pravděpodobně to dohromady bude trvat asi 10 nebo 15 minut. V tuto chvíli na to nemáme čas, protože musíme hlasovat. Takže pokud máte zájem, předpokládám, že jistě máte zájem, a nyní se hlásí kolega LR. Nikdo mě ovšem neslyší. Kolego LR, je opravdu velmi obtížné tady uh, vám sdělovat mé informace. Pokud nemáte mikrofon, tak uh, přestáváte být předsedou, je to jasné. Opravdu to nefunguje tak, jak by mělo. But, it's not working properly. Okay. Opravdu to nefunguje tak, jak by to mělo fungovat. Schválíme zápis. Máme eh, tedy tyto věci v naší složce 23. 24. února a 9. března 2015. Máte k tomu nějaké připomínky? Nemáte připomínky? Dobře, můžeme to schválit, nebo je to považováno za schválené. A nejprve eh, budeme zkušebně hlasovat. Vyzkoušíme si systém hlasování. Je to stejná otázka eh, jako obvykle. Máte rádi výbor eh, ITRE? Prosím, hlasujte. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Naše digitální agenda. Zahajuji hlasování, mikrofon nefunguje. Chcete zkusit eh, ten další mikrofon? Does it work? But not mine. No, no, no, yours is not. <laughs> Sorry. <laughs> It's not... Mně nefunguje moje hlasovací zařízení. Eh, vaše. Tady, teď. Ano, teď to funguje. Dobře, já mám eh, výbor tady rád, takže to je můj hlas. Dobře. a není můžeme postupovat velmi rychle. Evropský fond pro strategické investice. Naše eh, zpravodajka, navrhovatelka je paní Kathleen van eh, Bremt. Máme tady mnoho pozměňovacích návrhů a mnoho kompromisů. Eh, začněme tedy s hlasováním. Kompromis 1 a kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací eh, návrh 256. Kdo je pro? A proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 258 pro, První část, kdo je pro? Proti? Myslím, že bychom měli hlasovat elektronicky. Zahajuji uh, hlasování 258, první část. Máme tady jeden hlas za EPP navíc. Teď jich je dva navíc Stále ještě jeden přebývá. OK, OK. OK. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Část dvě. Kdo je pro? Proti? Zdržel? Zamítnuto. 265. Pouze část jedna. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden hlas za EPP navíc. Dobře, končím hlasování. Přijato. Návrh 266. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Elektronicky. Ověříme, máte pravdu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Měl jste pravdu. 267, kdo je pro? Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 269. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Číslo 270. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 200, promiňte, 271. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 3 a 35. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 277. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 279. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 293. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 295, kdo je pro, proti, elektronicky ověříme, zahajuje hlasování. 295. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Schváleno. 305, 304 opravuje se předseda, kdo je pro, proti, zamítnuto. Třista třicet tři, kdo je pro? Proti? Zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 6, 19 a 30 hlasujeme blokově. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Blahopřeji k těm kompromisním návrhům. Skvělé. 400, 429. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 430. Část 1. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 31 a 428 hlasujeme o nich společně. Jsou stejné. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. to. 435. Kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 438. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 441. Kdo je pro? Zamítnuto. Promiňte, říká předseda. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 441. 441, kdo je pro? Proti? Schváleno. 443. Kde pro? Proti? Zamítnuto, ale elektronicky přesto ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 444. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 445. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 445. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 34. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 35. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 36. Kdo je pro? 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto, ale elektronicky ověříme. 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 39. Kompromis 39. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Ještě, ještě zdržel se, omlouvá se předseda. Ověříme elektronicky, nebylo to zcela jasné. Kompromis 39. Zahajuji hlasování, končím hlasování. V pořádku, dále návrh 447 část první. Rád bych se dozvěděl, jak vlastně dopadlo hlasování. My jsme hlasovali pro, ale objevilo se, objevilo se červené světelko. Kompromis 39 byl schválen s velmi dobrým výsledkem. Já nemám starosti s výsledkem, ale my jsme zde hlasovali pro a všechna světilka svítila červeně. Tak by nás zajímalo, jak dopadl číselný výsledek. 30 pro, 13, 13 proti a hlasy, co se zdrželi, by bylo potřeba ověřit. Takže 30 pro jasná většina. Návrh 447, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno, děkuji. Návrh 443 je tedy schválen. Ne, promiňte, 447 schválen. Nyní návrh 37, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 8 a 38. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 473. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 473. Schváleno. devět, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 474. Kdo je pro? Proti. Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 475. Kdo je pro? proti, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 495, kdo je pro, proti, Elektronicky ověříme 495. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 511. Kdo je pro? proti, schváleno. 512, kdo je pro, proti, schváleno. 514, kdo je pro, proti, schváleno. 515, kdo je pro, proti, ověříme. Hlasujeme o návrhu 515. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Omlouvám se, říká předseda. 516, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Schváleno. 15, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 57, eh, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 63, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 64, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 421, eh, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 72, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro, proti, schváleno. Návrh 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím, že je to zamítnuto. Ne, je to zamítnuto. 100, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 101. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 102. Kdo je pro? Proti? Tam se vloudila drobná chybička, budeme muset elektronicky ověřit, nebylo to zcela jasné. Zahojí hlasování. Návrh 102. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 163, druhá část. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 21. Hm. Elektronicky ověříme 163, druhou část. Zahajuji hlasování. Jeden hlas za ATP je zde navíc. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. Zamítnuto. Co jsem řekl předtím? Řekl jsem schváleno? Ne, ale bylo to těsné. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ale schváleno. Kompromis 40. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 22. Kdo je pro, proti, schváleno. 23. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh 129. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Návrh 131. Kdo je pro? Proti Elektronicky ověříme, zahajuji hlasování. 131. Elektronicky ověřujeme, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 26. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 27, kdo je pro? Proti? Schváleno. Kompromis 38, kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 148, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 150, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 158. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 159. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 160. Kdo je pro? proti, schváleno. Návrh 162, kdo je pro, proti, schvá... zamítnuto. Uh, eh, 161, kdo je pro, proti, schváleno. Ještě jednou hlasujeme o návrhu 161. Elektronicky, ele, Elektronicky ověříme návrh 161. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Já se omlouvám, že se někdy neptám na hlasy, které se zdržely, ale snažím se celý postup urychlit. Dále návrh 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Elektronicky. Ověříme zahajuji hlasování. The vote is... Končím. Jeden EPP navíc. Končím hlasování. Přijato. Máte pravdu. Návrh 9. Kdo je pro? Proti? Přijato. 166. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajují hlasování. 166. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Přijato. 167. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 169. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 34. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 188 a 189 společně. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. Dva návrhy. Úvodní ustanovení 23. Končím hlasování. Zamítnuto. Úvodní ustanovení 25, ten návrh 190. Kdo je pro? Proti? Přijato. 109.3. Kdo je pro? Proti? Ověříme. 193. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 193. Přijata. 192, kdo je pro? Proti? Přijato. 194, kdo je pro? 192 ověříme, 192. elektronicky. Končím hlasování. Přijato. E, některé politické skupiny byly nerozhodnuté, proto to tak vypadalo, ale teď je všechno jasné, já jsem to viděl. 194, kdo je pro? Proti. Ověříme. 194 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 35. Pozměňovací návrh 531. Kompromis tam byl zahrnut. 531. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 195. Kdo je pro? Proti. Přijato. 196, kdo je pro? Proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. 196. Končím hlasování. Zamítnuto. 197. Musíme hlasovat. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Návrh 291, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 220, kdo je pro? Proti? Ehm, vypadá to jako přijaté, ale ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. 37. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Přijato. 228. Kdo je pro? Proti? Přijato. A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlas. 53 ku 5, 6 se zdrželo. Blahopřejeme vám všem. Blahopřejeme paní zpravodajce a vám všem. Po dlouhé diskusi, dlouhé z hlediska počtu hodin, eh, nikoli z hlediska času. My jsme to nakonec probrali rychle, ale eh, ještě jednou blahopřeji paní zpravodajce. A teď si vše zorganizuji, protože nás čeká další bod na pořadu jednání, to je také hlasování. Návrh opravného rozpočtu číslo 1 lomeno 2015 Evropský fond pro strategické investice, stejná zpravodajka. 24 pozměňovacích návrh, žádné kompromisní návrhy nebyly nutné, zahajme hlasování tedy. Návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Návrh 2. Kdo je pro? Proti? Přijato. 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. zamítnuto 14. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 15. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 16. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 17. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 5. Kdo je pro? Proti? Přijato 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 20. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Dva, proti? Zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 7, kde pro? Proti? Přijato. 8, kde eh, pro? Proti? Přijato. 9, kde pro? Proti? Přijato. 10, kde pro? Proti? Přijato. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výborně, 62 eh, a proti jsou dva. Demokracie funguje. Paní van Bremt, eh, přejete si slovo po té pilné práci? Ano, velmi stručně, protože nás čeká ještě hodně hlasování. Eh, za prvé, bych ráda vyjádřila vděčnost všem členům, eh, ale především stínovým zpravodajům. Bylo to těžké zvládnout za tak krátkou dobu, ale bylo příjemné spolupracovat. A druhá věc je spíše apel na vás. My eh, vidíme, že jde pouze o první epizodu toho, co nás dále čeká a čeká nás ještě hlasování v Ekonu a výboru pro rozpočet a všichni si uvědomujeme, že jde o zvláštní postup a že máme výlučné pravomoci eh, ke článkům, které se týkají horizontu 2020. Tam máme v širokou většinu, nepochybuji o tom, že dosáhneme dohody s výborem Ekon a Ale máme také k článku 5.2 výlučné pravomoci. Eh, kritéria nárokovosti eh, začínáme diskutovat v těchto dvou výborech, že jsme možná přesáhli své, překročili své právomoci, ale já jsem přesvědčena, že jsme je nepřekročili. A proto apeluji na kolegy, stínové zpravodaje a jednotlivé politické skupiny. Apeluji také na vás, jakožto předsedu výboru ITRE, že je velice důležité, abychom se drželi vlastních eh, pravomocí a abychom jasně sdělili, eh, že eh, by se nemusel přijímat ten dobrý návrh, který jsme přijali k článku 5.2. Um, let me uh, remind you one thing. Jednu věc vám připomenu. Je to důležité. Děkuji vám um, za připomínky. ITRE má výlučnou pravomoc k článku 5.2. 5.2. To jsou cíle v oblastech investic, článek 18, škrty v programu Horizon 2020 a článek 19, škrty v CEF nástroj propojení Evropy. A zpravidla by se toto mělo přijmout v příslušném výboru bez hlasování, ale e, byla to také gentlemanská dohoda e, o posledních e, číslech. Jedno číslo v rozpočtu a vy o tom dobře víte, protože jste o tom byli celkově informováni a dohoda vznikla s výborem pro dopravu s panem Kramerem. Proto bychom měli toto brát v úvahu, ale obecně máte, paní zpravodajko, pravdu, souhlasím s vámi, ale doplňme tam tento drobný bod eh, k té gentlemanské dohodě, protože je to tak důležité, jako jakákoliv jiná dohoda mezi námi. Děkuji mnohokrát. Děkuji kolegům za skvělou spolupráci. Eh, na těchto dvou zprávách. Teď nás čeká bod 7, příležitosti k zelenému růstu pro malé střední podniky. Eh, náš kolega Filip de Bakr eh, z ALDE byl zpravodajem 183 pozměňovacích návrhů a výbor pro rozpočet a výbor pro regiony má stanoviska 25 kompromisů. Začněme kompromis 9. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Take this one. No, it's okay. Hmm. Uh, sorry. Uh, amendment 52. Uh, Návrh 52, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Přijato. 57, kdo je pro? Proti? Ověříme. 57. Ověříme. Zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 12. Jeden Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Přijato. Zdržel se? Požádá, budu se ptát i na to, kdo se zdržel. Návrh 74, kdo je pro? Proti. Ověříme. 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 75. Kde pro? Proti? Přijato. 76. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zvedejte ruce, já vás pak snadno nevidím. 76. 76 zahajuji. Končím hlasování. Zamítnuto. 79, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 82, kdo je pro? Proti. Přijato. 83, je pro? Proti? Ověříme 83 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 84, kdo je pro? Proti? 85, kdo je pro? Proti, přijato. 86, kdo je pro? Proti? Přijato. 87, kdo je pro? Přejdeme tedy k běžnému postupu 86 ještě jednou. 86 hlasujeme ještě jednou. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Děkuji. Přijato. 87. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti. Držel se. Přijato. Návrh 94, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 96, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. 97, kdo je pro? První část. Dvě části. 97 První část. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Ověříme. První část 97. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Druhá část 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Přijato. 105. Kdo je pro? Proti. Ověříme. 105. Ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 106, kdo je pro? Proti. Ověříme. 106. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 107, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato.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 Zdržel se. Přijato. 123. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 124. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Vypadá to jako přijaté, ale musíme ověřit. 129, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. One, three, Jedna, tři, jedna, kde pro, proti. Zdrželi se. Schváleno. 131, 132, omlouvá se pan předseda. Pro, proti. Zdrželi se. Ověříme. 132. Elektronicky ověříme. The vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto. 133, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prověříme. Prosím, zvedejte ruce. 133, konč, 133 eh, končím hlasování. Zamítnuto. to. Eh, kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 138. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 138 elektronicky eh, ověříme. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnuto. E, kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. E, kompromis 21, první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Druhá část. Kompromis 21, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 147, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Ověříme 147. Eh, Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 159, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 23, kdo je pro? Zdržel se? Eh, schváleno. 170, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 171, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 172, kdo je pro, proti, zdržel se, 172 eh, elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 173 a 174 společně jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Spíše zamítnuto, ale raději to ověříme. 173 a 174 hlasujeme společně. E, elektronicky zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to zamítnuto. Udělal jsem chybu, ale ne, už je to v pořádku. 175, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 175, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 176, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 177, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 24 pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 181 eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. Eh, kompromis 25, kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 183, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 3, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 4, kdo je pro, proti, Zdržel se? Schváleno. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. 19. Pozměňovací návrh 19, první část, kdo je, eh, začínáme první částí, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22, kdo je pro, Proti? Zdržel se? ověříme to. 22. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Kdo je pro? Zdržel, proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 46, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Reg 1, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to. Prosím, eh, zvedejte ruku jasně, takže regi 1, končím hlasování. Zamítnuto. Je mi to líto, ale nezvedáte ruku řádně. Regi 4 pro, proti, zdržel se, schváleno. Regi 5, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Regi 8, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Myslím, že schváleno. Regi 10, kdo je pro, proti, Zdržel se? Schváleno. Rek 11, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A Regi 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Rozpočtový výbor. E. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedna pro, proti, drželi se. Dva, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Eh, rozpočet dva. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Velmi těsně. Eh, rozpočet 4 pro, proti. Drželi se. Zamítnuto. 6, eh, kdo je pro, proti. Drželi se. Schváleno. 8, kdo je pro, proti. udrželi se. Zamítnuto. A závěrečné elektronické hlasování Zahajuji hlasování a končím hlasování. Ano, velmi děkuji kolegyně eh, eh, nebo kolegovi debakker, eh, Gratuluji a děkuji také všem kolegům, stínovým zpravodajům. A teď tady máme bod číslo 8, a to je omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení. Kolega Frederik Federley je zpravodajem. 185 pozměňovacích návrhů bylo předloženo a počet pozměňovacích, tedy eh, kompromisních návrhů, těch je tam také mnoho, takže začneme hlasovat. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 34. E, ne, omlouvám se. Ano, tedy 34. Pozměňovací návrh 34. Kdo je pro? První pozměňovací návrh 75 bylo schváleno. První, ten první byl schválen a teď přeskočíme k pozměňovacímu návrhu 34. Řekl jsem to předtím správně. 34. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme. 74, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se schváleno. 38, kdo je pro, proti, zdrželi se a ověříme. 38 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 41. Elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 42 a 43 společně. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Prověříme 44 elektronicky. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřicet, číslo, eh, čtvrtá část, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Zvedejte prosím ruce, protože já špatně vidím, jak hlasujete. Takže ještě jednou budeme to ověřovat elektronicky. 45 ověřujeme elektronicky. Uzavírám hlasování a je to zamítnuto. 46 e, a 47 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 50. Kdo je pro? 50 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 76 a 31 společně. Kdo je pro, proti? Zdržel se? Schváleno. 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 108, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Měli bychom to prověřit. 108 elektronicky. osm Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Kompromis 4. Elektronicky ověříme. Vyčkáme. A máme tady jeden hlas EPP navíc. Končím hlasování. Schváleno. 28 eh, pro, proti, zdržel se, to. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? proti, zdržel se, ověříme kompromis 6. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 27, ne, pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 123, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Celý blok od 124 až 130, to jsou, je to sedm pozměňovacích návrhů, kde je pro, proti, no, musíme to zkontrolovat elektronicky. Končím hlasování. Máme jedno, jeden hlas EPP navíc. Už je to v pořádku. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrhy 135, 136, i když pan předseda se omlouvá, 131, pozměňovací návrh 131, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 132, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 133, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ale raději to ověříme, toto ověříme a já končím hlasování a je to zamítnuto. 134, kdo je pro? Proti? zdržel se, ověříme 134 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 15. Zahajuji hlasování a uzavírám hlasování. Bylo to schváleno. 135, 136, 137. Amblok, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Ověříme to? Eh, článek 13, 14. Zahajuji hlasování, uzavírám hlasování. Zamítnu to. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 142. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto ale ověříme. 142. Končím hlasování. Zamítnuto. 143. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 16 byl stažen. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? A zdržel se? Schváleno. 190. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zahajuji hlasování. 190. Končím hlasování. Zamítnuto. 192. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 191. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 193. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno 194, kdo je pro, proti, ověříme elektronicky 194, elektronická kontrola. A končím hlasování. Schváleno. 195, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme návrh 195. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 1 a 18 hlasujeme společně. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh dvě kdo je pro? Proti. Ověříme elektronicky. Návrh dvě, Končím hlasování. Schváleno. 26 proti, zdržel se, to 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Elektronicky ověříme. To je závěrečné hlasování, omlouvám se, ne, kontrola, hlasování o celé zprávě, zahajuji hlasování, končím hlasování. Končím hlasování. 42 pro, 9 se proti, 10 se zdrželo. Děkuji vám za skvělou práci a spolupráci. A teď postupme k dalšímu hlasování. Kolega Jose Blanco López provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti 134 eh, návrhů pozměňovacích a 11 kompromisních návrhů. Začněme. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme elektronicky. Návrh 8 elektronicky ověříme. Končím hlasování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 Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. 29, kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 32, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 424, kdo je pro, proti, zdržel se. Asi eh, zamítnuto, ale ověříme 44. Hlasujeme návrh 44. Končím hlasování. Schváleno. Prosím, zvedejte ruce. Na návrh 45, kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 79, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 80, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme číslo 80. Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Elektronicky ověříme 49. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 60, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 61, kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. 62, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 63, kdo je pro, proti, zdržel se. Elektronicky ověříme návrh 63. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 75, kdo je pro? 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 76, kdo je pro? Proti? ověříme 76 elektronicky. A zahájí hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 85, kdo je pro, proti, zamítnuto. 108, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 93, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 94, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno 95, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 97, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Elektronicky ověříme číslo 97. Prosím. Končím hlasování. Schváleno. Nyní 98, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 113, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 121, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 122, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 123, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 127, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. 129, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. omlouvám se za drobnou chybičku, návrh 82 e, se pravděpodobně nehlasoval. Je to možné návrh 82 na straně 8 po kompromisním návrhu 5 na straně 8. Jedná se o pozměňovací návrh 82. O tom jsme nehlasovali. Takže nyní, kdo je pro návrh 82? Kdo je proti? Elektronicky ověříme. 82. Elektronická kontrola. Končím hlasování. Schváleno. A závěrečné hlasování. Elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Blahopřeji k dobrému výsledku. Schváleno a dalším bodem my teď půjdeme až k, no, k poslednímu hlasovacímu seznamu a to je ochrana nezveřejněného know-how a obchodních informací, obchodního tajemství před neoprávněným získáním, použitím a zveřejněním Michelle Rivasi. Je zpravodajkou 208 pozměňovacích návrhů a také kompromisní návrhy a hned se do toho pustme. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? schváleno. Návrh dvě, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 101 100 a 102 společně, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2, kdo je pro? Proti zdržel se schváleno. 114, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Návrh 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování zamítnuto. 115, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Návrh 11, kdo je pro? proti, zdržel se. Ověříme elektronicky, návrh 11, elektronická kontrola. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? pravděpodobně schváleno, ale znovu elektronicky ověříme. Omlouvám se, říká předseda. Jedná se o návrh 12. Končím hlasování. Zamítnuto. 122. Kdo je pro? 122. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 123, 124, 125 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Elektronicky ověříme. Zahajuji hlasování. 123, 124 a 125 společně. Končím hlasování. Zamítnuto. 126, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Hm. Návrh 13, kde je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky, to je důležité. Číslo 13, elektronická kontrola. Končím hlasování.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 zdržel se, schváleno. 131, 132 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 133, 134 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 135, 136, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 142, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 15, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 151, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 152, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 153, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 154, 155 společně, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 156, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 157, 158 společně, dva návrhy, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 160, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, 18, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 161, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 162, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 169, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno 170, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdržel se Elektronicky ověříme 179. Elektronická kontrola. Končím hlasování. Zamítnuto. Je 178. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Prosím, hlasujte zřetelně. 178. Elektronicky ověřujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 180. Včetně ústního pozměňovacího návrhu od socialistů. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Je to schváleno, ale o čísle 23 také budeme muset hlasovat, protože 180 nevylučuje 23. Takže se o krok vraťme. Návrh 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní kompromis 9, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 190, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 191, kdo je pro? Proti? Ověříme. 191. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 34. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno, 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Against. Proti. Přijato. Ověříme kompromis 11, ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? 39. Elektronicky ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 216, 217, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 128, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 219, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 220, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme ověřit. 220 elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 221. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 14. Kompromisní návrh. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 222. 222. Nemusíme o tom hlasovat, protože návrh 44 byl zamítnut, nemusíme tedy zmíněný návrh hlasovat. Totež platí o návrhu 229. Návrh 44 byl zamítnut. 230. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 232, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 233, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 234, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto? 235, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 236 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 46. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 237. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 251. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 267. Kdo je pro? Proti? Zdržel, ověříme 267 elektronicky. A končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 267, kdo je pro? 260. 276 opravuje se předseda, kdo je pro? Proti? Držel se zamítnuto. 277, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 278, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Stažený návrh 279 a 280. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 18, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 19, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 56, kdo je pro? 50, proti? Zdržel se? Zamítnuto. 20. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 59. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh še... snad kde je pro? 59, oprava. Ověříme. 59 ověříme elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 23. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 72. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 24, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 77, na, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 78, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 79, kdo je pro? Proti? držel se? Přijato. 80, kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. 81, kdo je pro? Proti? držel se? Zamítnuto. 82, kdo je pro? Omlouvá se předseda. Ještě jedna. 81, kdo je pro? 81, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 82, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Také přijato. 84, kdo je pro? O, z, proti? Zdržel se. Zamítnuto. 85, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 86, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 91. 91. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 93. Eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. 98, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Konečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A výsledek 46 pro, pět proti, blahopřejeme a děkujeme. Děkuji vám všem za trpělivost. A co myslíte? Já myslím, že bych si zasloužil maličkou pauzičku po hlasování, proto bych požádal prvního místo před, první místo předsedkyni, paní Patrici Toju, aby eh, předsedala zbytku ranního zasedání a všichni se opět sejdeme nejenom nyní, ale také v 15 hodin. Patrice, děkuji. Tady to funguje velice dobře. e se possiamo riprendere il nostro lavoro. Eh? Chiedo cortesemente ai colleghi che... Budu tedy pokračovat v jednání. Ráda bych požádala, aby kolegové, kteří se chystají odejít, aby odešli, eh, abychom mohli v klidu dokončit eh, práci budeme hovořit o modré ekonomice. Návrh zprávy Eh, pana Ferreiry. Nejprve dám slovo zpravodaje, pak si vyslechneme příspěvky eh, paní zpravodajce tedy a pak si vyslechneme příspěvky stínových zpravodajů. Bom dia. Eh, eu iria sublinhar algumas ideias. Děkuji. Já bych rád nejprve zmínil nejdůležitější aspekty návrhu zprávy velice stručně. Za prvé, modrá ekonomika jakožto pojem eh, je velmi široká, zahrnuje celou řadu aktivit, které souvisí s moři a oceány a zahrnuje jak tradiční sektory, tak sektory eh, novější a ty nově vznikající. Zde jsou některé z těchto odvětví zmíněny, najdeme je tedy v návrhu zprávy a domnívám se, a to i v reakci na sdělení komise k této problematice, že je důležité žádat po komisi, aby přistupovala k této problematice komplexněji, úplněji, aby zdůraznila úlohu inovací ve vytváření pracovních míst, ve snaze diversifikovat celé odvětví z hlediska celého hospodářství a je také důležité se věnovat jednotlivým odvětvovým a meziodvětvovým aktivitám, které souvisejí s moři a oceány, ale také s pobřežím. A to bohužel ve sdělení komise dosud nenajdeme. Komise se spíše zaměřuje eh, na eh, omezenější rozsah činností. A další důležitý aspekt, podle mého názoru, je nedostatečná znalost problematiky moří a oceánů. Jde o to, že inovace a e, udržitelné využití mořských zdrojů není dostatečné. A proto je důležité tyto mezery ve znalostech vyplnit a snažit se e, vytvořit e, základnu pro zlepšení znalostí a povědomí o problematice moří a také investicích v této oblasti, protože jedině taková investice se do budoucna vyplatí. Také víme, že dochází ke škrtům ve výzkumném programu Horizon 2020. Já toto kritizuji a žádám o to, aby škrty v rozpočtu tohoto programu, které souvisí s modrou ekonomikou, byly zhodnoceny z hlediska dopadu, protože jde o průřezovou problematiku. A celá jistě eh, řada těch škrtů se modré ekonomiky může dotknout. A další aspekt který chci zdůraznit. Výsledky výzkumu, které byly, který byl financován mimo jiné i z veřejných zdrojů, eh, by eh, měly být dostupné také veřejně. Eh, navrhujeme cíle a data pro vymezení této problematiky z hlediska využití zdrojů. A právě tyto zdroje musí také zajistit, aby veřejnost měla přístup k údajům k informacím. Vidíme také, že v některých oblastech je nedostatek eh, vědeckých pracovníků či technických expertů, inženýrů a podobně. A vidíme, že je tady nedostatek kvalifikovaných pracovních sil a to vnímám jako nepřekonatelnou překážku v mnoha směrech eh, pro rozvoj modré ekonomiky. Proto je tedy eh, důležité tu mezeru eh, zaplnit a zaměřit se na nábor kvalifikovaných eh, odborníků. Samozřejmě zaznamenáváme také nedostatečné společenské ohodnocení těchto odborníků, zaměstnanců v tomto odvětví, a to ať už v oblasti vědecké nebo v oblasti vzdělávací v různých členských státech. A Vlastně další důležitý aspekt, pátý, je, že se snažíme využít potenciálu modré ekonomiky. To samozřejmě eh, neznamená jenom navrátit modely růstu oblast i mořské a přímořské, ale důležité je také eh, pevně ukotvit základy pro další eh, kroky v ochraně životního prostředí moří a oceánu. Důležité je zajišťovat takzvanou správnou zprávu a ochranu zdrojů v této oblasti. A stupeň využití přírodních zdrojů nesmí dlouhodobě přesáhnout míru obnovy tohoto přírodního prostředí. Tady mám na mysli především ty přírodní zdroje, které nejsou obnovitelné. Chci zdůraznit také úlohu ekoinovací, eh, ekonomiku recyklací, eh, boj proti eh, globálnímu oteplování, ochranu přírodních neobnovitelných zdrojů a podobně. To, to se všechno promítá v existujících programech, včetně těch, které byly připraveny pro takzvanou modrou ekonomiku. Důležité je, také uvažovat o tom, co bude stimulovat tuto modrou ekonomiku a také vytváření pracovních míst. Je důležité využít těch prostředků, které již máme. Není nutně, mm, nutné vytvářet nezbytně nové finanční nástroje, ale měli bychom lépe organizovat ty prostředky, které existují, strukturální programy, investiční programy, rámcové výzkumné programy a podobně, tak, aby bylo možné tyto nástroje lépe přiblížit podnikům, včetně především malých a středních podniků, nevládním organizacím a tak dále. A logicky je také nutné se seznámit s existujícími možnostmi. A zase sedmé, to je další aspekt, který najdete v mé zprávě, ze strategického hlediska je důležité Eh, se specializovat tak, aby hodnotové řetězce, které s modrou ekonomikou souvisí, eh, byly také rozvíjeny. Ale za osmé bych eh, rád zmínil, že společenství na pobřežích sehrávají také důležitou úlohu eh, v rozvoji modré ekonomiky. Proto je důležité tato společenství zapojit do všech fází rozvoje modré ekonomiky. To je nezbytný požadavek k tomu, aby bylo možné maximálně využít jeho potenciálu ve vytváření podniků, pracovních míst a vůbec využití maximálního potenciálu modré ekonomiky. Na úplný závěr, paní předsedkyně, chci zmínit, že si uvědomujeme, jaká existují omezení v této oblasti, ale zároveň hovořím také o jednotlivých odvětvích, o, včetně akav, tedy rybolov, akvakultura, námořní doprava, výstava v oblasti oblastech eh, pobřeží, také využití zdrojů pobřeží pro energetiku, eh, těžbu, biotechnologie a tak dále. Eh, samozřejmě jsem nabídl postřehy a návrhy pro inovaci v každém z těchto odvětví. Inovace se samozřejmě netýkají pouze nově vznikajících odvětví o jako biotechnologie, využití mořského dna a podobně, ale týkají se také hlavně tradičních odvětvích, které jsou zaved, která jsou zavedeny například v rybolovu, ehm, stavebnictví v oblasti námořní dopravy a dalších. Ehm, a v této souvislosti ehm, chci zdůraznit, že je důležité eh, sledovat také postoje výboru pro eh, rybolov a vím, že také v eh, této souvislosti nabízím svá doporučení. Děkuji. Děkuji, toto je velice bohatá zpráva, bohatá na eh, podněty paní Spiraky za EPP, děkuji. Dobrý den vám všem a na úvod bych ráda poděkovala našemu kolegovi panu Ferejerovi za mimořádné úsilí, které vyvinul pro e, přípravu zprávy e, růstu v modré ekonomice. Pane Ferejero, já si myslím, že, jste mo, že můžete očekávat z naší strany e, hodně pozměňovacích návrhů bez PP e a e, Samozřejmě se jistě teď shodneme na tom, že se na všem ve finále neschodneme. Já se chci zaměřit alespoň na následující body, které považuji za zvlášť důležité a podle mého názoru měly být zdůrazněny více. A budu hovořit řecky, abych také vyslal poselství řeckému lidu. Tím, že studuji tuto když jsem studovala tuto zprávu, tak jsem zaznamenala velký důraz, který byl kladen na tradiční sektory. Tradiční sektory, kterých se modrá ekonomika, modrý růst týkají. Ale nemyslím, že to by bylo špatné. Na druhou stranu mám určité obavy, protože se zpráva zaměřuje na zachování statu quo zdá se, že z hlediska modrého růstu je snaha o zachování statu quo. A domnívám se, že tomu tak je z protekcionistických důvodů. Nedíváme se na to, jak podporovat konkurenceschopnost Evropské unie a to samozřejmě bude mít multiplikační dopad také na modrý růst. Dovolím si několik příkladů. Například opravy eh, lodí, práce v docích, odkazuje se na tradiční sektory, jako například eh, působení doků, oprava eh, lodí, ale nehovoří se o eh, takzvanému retrofittingu, kde se tedy opravuje se zaměřením na ochranu přírody. Samozřejmě musíme si uvědomit, že zatím neexistuje strategie z hlediska výzkumného ehm, programu, který by byl přímo věnován modrému růstu a dále není dostatečná pozornost věnována fondu pro strategické investice a také zdrojům ze soukromého sektoru, které budou věnovány na výzkum a inovace. Další aspekt se týká strategického plánování finančních prostředků a finančních potřeb. Ehm, samozřejmě ehm, doufám, že všechny sektory dostanou finanční prostředky a to co nejdříve, ale realita je taková, že by bylo lepší mít cílené zdroje na základě kritérií soukromého sektoru. Zvláště pro sektory, které mají samozřejmě důležitější úlohu. Kdyby pár sektorů dostalo většinu prostředků, bylo by to lepší, než kdyby každý sektor dostal maličký objem peněz, což by mělo omezený dopad. Hovoříme samozřejmě o průmyslu, eh, těžebním průmyslu, energetice, eh, turistice a podobně. Další aspekt, který chci zdůraznit a který se týká modrého růstu, eh, je turistický ruch. Samozřejmě cestovní ruch je také motorem růstu a vytváří pracovní místa právě Cestovní ruch na základě statistických údajů představuje 12 milionů pracovních míst a podstatnou část HDP ehm, 2,2. Ehm, pak je také kulturní turistiku. Ehm, ta představuje 40 celkového objemu turistického ruchu v Evropě a tu bychom měli také posílit v rámci modrého růstu, aktivitám cestovního ruchu v Evropě eh, patří právě také pobřežní turistika, námořní turistika. Zde hovoříme o 3,2 eh, milionů lidí, kteří pracují v tomto odvětví eh, a jde tam tedy 183 milionů eur. A poslední věc, bez ohledu na to, z jaké jsme politické skupiny, my se můžeme neschodnout na cestách, ale máme společný cíl a tím společným cílem je více pracovních míst a lepší pracovní místa pro občany Evropské unie a tímto směrem bychom se měli posouvat ku předu ehm, a ehm, doufám, že tímto směrem povedou také naše kroky. Chci poděkovat panu Ferreirovi ehm, a děkuji za konstruktivní spolupráci také dalším politickým skupinám. Grazie, e io non ho fatto riferimento ai tempi. Děkuji. Já jsem se nevyjadřila k tomu, jak dlouho může jednotlivý řečník hovořit, takže každý si zatím hovoří, jak chce. Přesto bych vás chtěla nabádat, abyste byli struční, protože zas až tolik času nám nezbývá. Buďte tedy struční. Kolegyně Dali má slovo za sociální demokraty. Děkuji. Chtěla bych poděkovat Eh, zpravodajce za dobrý návrh zprávy, eh, kde se vlastně řeší ty hlavní věci. Já bych se ovšem chtěla zabývat eh, asi pěti body. A jsou to věci pro zpravodajku i pro komisi. Když hovoříme o evropských oceánech a mořích, tak si musíme uvědomit, že hovoříme o mm, něčem, co je velice diverzifikované nebo velmi různé Máme tady Černé moře, Rumunsko, potom chladné oceány v, Arktic, v Arktickém moři tedy a tak dále. Takže Evropská komise by tady neměla přijmout politiku, která by byla střižena míru pouze, která by byla univerzální. Musí se zohledňovat tato rozmanitost. Každá zóna by měla mít eh, vlastní iniciativy, eh, které by vycházely vstříc té dané oblasti. Eh, dále souhlasím se s pravodajkou, když hovoří o tom, že dokument komise je do určité míry vágní. Já si ovšem myslím, že to je také příležitost pro nás, abychom do toho vstoupili a abychom vytvořili, vypracovali strategii, která povede k dobrým výsledkům, protože tady je opravdu velký potenciál Eh, naše skupina předloží pozměňovací návrhy, kde bychom chtěli spojit oceány, eh, moře a moře a také otázku energií, protože eh, tady je důležitá oblast obnovitelných energií, je tady obrovský potenciál, který bychom měli využít. Potom třetí věc, pan spravo, paní zpravodajka hovoří o tom, že je potřeba identifikovat potřeby financování modré ekonomiky, jaké finance jsou zapotřebí, jaké tedy finanční prostředky Ovšem, abychom mohli zjistit eh, tyto věci, tak potřebujeme provést vědecké analýzy. Eh, členské státy musí kvantifikovat eh, jejich modrou ekonomiku, protože jinak by tedy nemohly být odhadnuty ty finanční potřeby. Finanční prostředky nesmí být, nesmí být jimi plítváno. A Dále za čtvrté, myslím si, že je důležité zvážit také možnost vytvořit eh, nebo eh, vymezit si určité mořské rezervační oblasti a eh, tady vlastně by mohly být například také některé oblasti mořských pláků, ptáků, kde by mm, bylo možné obnovit tyto tedy zdroje ptáků nebo ptá, ptáctvo. Potom eh, pak je tady pozměňovací návrh, který se týká námořní agentury a já si myslím, že my potřebujeme agenturu, která bude zastřešovat všechny aspekty, které se dotýkají moře. Máme mnoho různých agentur eh, v tuto chvíli eh, a někdy je to tak, že levá ruka neví, co dělá pravá. A já si myslím, že je to pouze otázka toho, aby tady byl určitý eh, tým, eh, který by to celé vlastně koordinoval, eh, koordinoval všechny příslušné politiky. Mě by zajímalo, co si o tom myslí komise a paní zpravodajka. A zatím si myslím, že to je z mé strany vše. Těším se na spolupráci se spravodajkou a stínovými spravodaji ve snaze vypracovat strategii, která nám pomůže plně využít potenciál modrého hospodářství. Děkuji kolegyně Dali a slovo má kolegyně Maragal za zelené. Pan kolega, děkuji. Paní předsedkyně, budu hovořit španělsky. Nejprve bych chtěl poděkovat za dobrou spolupráci od počátku až do konce. Ještě nám zbývá kus práce, bez pochyby eh, se také ponese eh, ve vstřícném duchu. Teď několik závěrů k této zprávě o sdělení komise. Opravdu je to překvapivé. Moře je v Evropě velká neznámá i v současnosti. A No. Evropský parlament tady samozřejmě chce něco připojit k tomuto textu a já bych chtěl navázat na to, co říkala předřečnice. Souhlasím s tím, že globální námořní politika v Evropě chybí a čeká nás ještě velký kus cesty. Vždy se předpokládalo, že každý jednotlivý členský stát eh, se bude starat o svá vlastní vodstva ale je jasné, že bychom měli více ošetřit některé aspekty. Zatím to tak nebylo a zpráva na to upozorňuje. Je to pozitivní zpráva. Teď něco ze sdělení komise. Dochází zde ke konkrétním upozorněním na to, co potřebujeme. V Evropě nám tady eh, chybí eh, společná politika. Eh, je to samozřejmě doteď nahrazováno no, politikami jednotlivých členských států, ale to nestačí. Evropa musí být v této oblasti dobře sladěná, měla by být ambicioznější a konkrétnější v této oblasti ve sdělení Eh, se hovoří zejména o eh, těžbě z mořského dna s ekonomickým cílem samozřejmě. A tady je potřeba, abychom měli mnohem eh, širší a ucelenější pohled, který nebude pouze z ekonomického hlediska, bude se zde zvažovat také udržitelnost zdrojů a tak dále. To také říkal kolega z EPP tam je potřeba eh, vyvážit všechny tyto aspekty. Je potřeba mít co nejucelenější pohled od eh, divokého eh, zaslepeného růstu je potřeba přejít k celistvějšímu přístupu. Vystává otázka, jestli není třeba postupovat inteligentněji s ohledem na udržitelnost. pasivita Evropské unie se dotýká právě pojmu těžba z morského dna. Evropská unie je v této věci poměrně pasivní. Tady vlastně je snaha, jak si soutěžit eh, s jinými eh, zeměmi světa, které mají jaksi agresivnější přístup k těžbě z mořského dna. My musíme být eh, aktivní, musíme postupovat partnersky a zohledňovat udržitelnost v těžbě z morského dna. Udržitelnost těžby z morského dna. Hmm. Je potřeba, abychom byli transparentnější, hovořili eh, o vodním sloupci a těžbě z morského dna z hlediska udržitelnosti. Je třeba, aby politiky členských států byly specifičtější a to inteligentním způsobem. Je pravda, že je mnoho různých politik, jsou velmi roztříštěné a to se týká například e, i politiky cestovního ruchu. Tam je potřeba, e, aby navazovala na tyto otázky. Je třeba klást velký důraz na vzdělávání. Fakt, že je tady v Evropě e, vytvořit inovační centrum v Evropě, to je velmi důležité pro budoucnost. Děkuji. Já jsem vás nabádala, abyste byli struční. Vypadá to, že jste mě neslyšeli. Nemáme opravdu mnoho času, takže slovo má další kolegyně, ale opravdu buďte stručná. Ano, já mohu být eh, velmi stručná. Hovořím eh, tady jménem kolegy, který tady bohužel není a chtěla bych vám sdělit, jeho stanovisko. Kolega Baxa se podpoří toto stanovisko, které eh, spočívá v tom, že sem budou zapojeny další sektory, jako například akvakultura. Také pokud jde o sběr informací a poznatků o morském dnu, tak je také důležité, aby to do toho bylo zapojeno. To vše má dopad na hospodářství a vše musí být udržitelné. Kolega eh, děkuje za udržitelnost. Kolega Kelly, děkuji paní předsedkyně. V minulém období volebním jsem se také zabýval tímto tématem a předkládal jsem k tomu zprávu. Eh, modrý růst má obrovský potenciál pro Evropu nejenom pokud jde eh, například o akvakulturu, cestovní ruch, eh, ale i o jiné věci, pokud jde o jiné věci, třeba energetiku. A já bych chtěl zmínit jedny věci, které se dotýkají přímo mého volebního eh, okrsku. My u nás máme jeden projekt, kde je snaha využívat energii z vln a my doufáme, že tento projekt bude opakován v jiných oblastech a dále eh, máme ještě další projekty, které jsou důležité a proto je eh, politování hodné, že Horizont 2020 byl omezen a nebyl rozšířen, protože abychom využili zdroje z moře udržitelným způsobem, tak abychom toho dosáhli, musíme více eh, investovat Eh, všemi směry. Děkuji a slovo má zástupce Evropské komise pan King. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také zpravodaji za předloženou zprávu. Já si myslím, eh, že je zajímavá a pokrývá celou řadu témat, které i my považujeme za důležitá. Ovšem, chtěl bych vyjasnit eh, jednu věc, která je tady asi špatně pochopena, pokud jde o rozsah sdělení o, moř, o modré ekonomice. My jsme to nechtěli omezit pouze na těžbu z mořského dna eh, nebo obdobné sektory. Chtěli jsme, aby to bylo mnohem eh, šířeji koncipováno a já si myslím, že v pojmu inovace se odráží jednak tradiční sektory, jako je výstavba lodí eh, a rybolov, eh, tak i novější odvětví, jako je biotech, nebo eh, energie z moří. Já si myslím, že eh, energie je tady důležitá ve všech těchto oblastech. Otázka je, jak můžeme opravdu eh, vymezit skutečný rozsah modrého hospodářství a jak stanovit, jaké finanční podpory jsou zde zapotřebí. To je náš cíl a Chtěli bychom také více zohlednit otázku agentury pro modré hospodářství, jak tady bylo zmíněno. To jsme zatím příliš nezvažovali. Mm, vyčkáme na závěrečnou verzi zprávy a potom se k tomu ještě vyjádříme. Děkuji, pane King. A, a nyní Pan Ferreira ještě jednou, ale pouze eh, půl minuty, protože už nám nezbývá téměř žádné, žádná, eh, žádný čas. Během půl minuty toho bohužel nemohu příliš říci, mohu, se pouze, mohu pouze poděkovat těm, kteří se v této diskuzi přihlásili a vyjádřili. Vaše prozby a podněty jsem si poznamenal. a konstatoval jsem, že tady jsou věci, na kterých se shodneme a že je možné dosáhnout koncenzu. Samozřejmě jsou tady eh, i rozdílné názory, ovšem doufám, že se všemi stínovými zpravodaji budeme kvalitně pracovat na dobrých návrzích a abychom mohli návrh této zprávy eh, celkově vylepšit. Děkuji za tuto rozpravu, která bohužel musela proběhnout um, v krátké době, ale vyšla do hloubky 16. dubna 12 hodin. To je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Teď máme eh, další bod a to jsou informace z trialogu. Eh, pokud jde o první eh, trialog, tak slovo má Pilar del Castillo bude hovořit o trialogu jednot, o jednotném trhu. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, eh, už jste to sama zmínila, v tuto chvíli tedy řešíme trialog nařízení o eh, vnitřním trhu v oblasti telekomunikací. Je to nařízení, eh, které Evropský parlament schválil již asi před rokem v Dubnu a a potom vlastně proběhly volby, potom hm, vznikala nová komise a nebyl čas na uspořádání trialogu. Rada také potřebovala, nebo rada se dala na čas hm, také se svou prací, takže hm, to trvalo, než se dostalo času na trialog. Lotyšské předsednictví italské předsednictví dalo velmi dobrou práci ale trialog tady bude s lotyšským předsednictvím. Proběhlo setkání v rámci trialogu, první setkání a potom také celá řada technických schůzí, zatím tedy dvě, bude ještě třetí schůze. Druhý trialog proběhne 21. dubna, to je úterý. A zatím vše probíhá asi takto. Na jedné straně Předsednictví od počátku informovalo o tom, že pokud jde o ty tři základní pilíře, ze kterých eh, vychází eh, nařízení ke spektru, Rada se rozhodla, že nebude předkládat společné stanovisko, takže toho se vyjednávání v podstatě týkat nebude. Evropský parlament trval na tom, že je velice důležité, že toto je velice důležité téma, tedy spektrum je velmi důležité proto, aby byl vytvořen skutečný jednotný trh v Evropě. A Evropská komise si trvala na svém. My jsme se snažili tam ty věci prosadit Důležitý byl například otevřený eh, internet. Musím eh, síťová neutralita, neutralita. Pokud jde o práva eh, spotřebitelů, pokud jde o, o síťovou neutralitu, Pokud jde o práva spotřebitelů, bylo řečeno, že se půjde cestou směrnice, i když nebylo zcela jasné, co vše bude obsahovat. Eh, že komise to vlastně nepokrývala v rámci směrnice o univerzálních službách Některé aspekty, které se týkaly neutrality eh, sítě eh, a roamingu a tak dále, tam eh, měly být zachyceny. Na radě, nebo tedy parla, cíl parlamentu je, aby ty osoby, které využívají roaming, by nebyly dodatečně zatíženy, když budou eh, telefonovat anebo posílat eh, zprávy nebo data. Více už eh, toho nemám. Hlásí se další komise na požadavek obou stran. Komise tam přednese návrhy na, na, pokud jde o Open Net a tak dále. Hm. Děkuji. Děkuji eh, a přeji vám mnoho štěstí do dalších trialogů. Na příštím zasedání našeho výboru pravděpodobně budeme vidět další informace kolegyně Lange. To je e, dobrý závěr velmi složitého e, vyjednávání. E, kolega Lange, děkuji. Triolog o nepřímém využívání půdy byl dokončen tedy na druhém setkání trialogu 1. dubna, to zatím ještě nebylo uzavřeno, tehdy jsme se nedohodli a před 1. dubnem parlament udělal nabídku, tady je příslušným výborem je výbor Envy a v jednom kritickém bodě byla převzata pozice rady závazný minimální cíl pro biopaliva druhé generace. Rada toto nechtěla v žádném případě eh, akceptovat a nyní tam máme tedy nezávislý, eh, nezávazný cíl a rada vlastně přijala e, další e, výsledky, které byly dojednány, takže my to budeme moci uzavřít. Naše pozice našeho výboru e, je také ve všech důležitých bodech zahrnuta v tom výsledku. Tady to bylo složité, protože druhé čtení vedl pouze Envy, byl tam pan Kvadras, pak jsem tam byl i já a nebudou zahrnuty faktory iLook, protože tam chybí vědecký základ, ale souhlasili jsme s tím, že bude oznamovací povinnost, pokud, a ovšem musí se k tomu ještě vypracovat kritéria, ovšem nebude to započítáváno. To bylo pro nás velmi důležité. Druhý e, důležitý bod to byly e, ty biopaliva druhé generace, e, bylo tam 6,5%, které byly schváleny na našem výboru a po eh, tvrdém vyjednávání s radou jsme se nakonec dohodli s radou na 7%, to znamená, že to ještě vlastně je více, než byl ten náš cíl eh, a to vlastně bylo velmi potřebné a dosáhli jsme většiny, i když byla těsná. Potom alternativní cíl, žádná celá 5% pro tu druhou generaci. Není to čtyřikrát započíváno, ale maximálně dvojnásobně započítáváno. Ovšem, a to je jedna věc, která nebyla prosazená, nemáme eh, oddělení eh, pod cíl pro bioetanol. To v tom našem závěru bylo, chtěli jsme to prosadit, nepodařilo se to a jako poslední bod perspektiva po roce 2020 podle tedy požadavků ITRE Pan zpravodaj Torval s tím také souhlasil. Komise je vyzývána k tomu, aby předložila návrh pro podporu udržitelných biopaliv po roce 2020. Výsledek z hlediska eh, našeho výboru je velmi pozitivní, jsou tam pouze drobné ústupky, ale protože trialogy jsou vždy výsledkem kompromisního vyjednávání, je to podle mého názoru tak, že ITRE může být velice spokojený, protože i kolegové ve výboru ENVY do velké míry převzali naše argumenty. Takže já na dubnovém zasedání ve Štrasburku navrhnu pozitivní to věci. Děkuji, kolegové. E, mrzí mě, že jsme tady nebyli v hojnějším počtu, protože toto jsou velmi důležité záležitosti. Ještě jednou děkuji Pilar del Castillos a děkuji také kolegovi Lange. Možná se nám samozřejmě nepodařilo dosáhnout všeho, vše, všichni nebyli uspokojeni, ale celkově ten výsledek uspokojivý je. Děkuji a budeme pokračovat v 15 hodin.